Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Dámy a pánové, zahajujeme naše dnešní zasedání. Zápis byl distribuován. Máte nějaké připomínky k tomuto zápisu? Nějaké poznámky? Není-li tomu tak? A vidíme, No, čili v tom případě jsme tento zápis schválili. Procedurální poznámka, pan Ribeira i Castro. Merci, madame la présidente. Je demande... Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se kolegům, že si beru pár minut. Týká se to